So uh, the general public... Takže zbytek publika se mohl naplnit, pan Zvěvka má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zrovna po sobě mám tři zprávy náhodou. Chtěl jsem se omluvit kolegům a kolegyním za to, že to bylo přesunuto v rámci eh, práce na této zprávě, která se týká přeshraničních aspektů adopcí. Vyplynulo to z mé indispozice, byl jsem v nemocnici, tak doufám, že mi eh, to odpustíte. Pokud už teď nebudou následovat další problémy v přípravě pozněvacích návrhů, rozpravě a v práci na konečné verzi této zprávy, tak aby ještě do konce tohoto roku jsme mohli završit celé toto úsilí. Alespoň věřím tomu, že to tak bude. Návrh zprávy jste dostali před dvěma týdny a obsahuje dvě části. V té první části máme probrány čtyři takové oblasti, do kterých jsem zhrnul ty nejzásadnější problémy a otázky, které jsme probírali v předchozích rozpravách a také během slyšení, které probíhalo v Evropském parlamentu koncem minulého roku. Musím říct, že to bylo slyšení velmi zajímavé, poučné. Na tuto složitou problematiku jsme se mohli podívat novýma očima. Za prvé, jedná se o minimální standardy, které se musí obecně dodržovat v otázce adopcí, především pokud se jedná o případy přeshraniční. Nejdůležitější věc, se kterou asi všichni souhlasíme, je, že musí jít o dobro dítěte, které je dáváno k adopci. Čili zájmy dítěte musí být nejvíce chráněny. A žádný zákon by se neměl dívat na dítě jako vlastnictví ať už státu, anebo dětí. Prostě zájmy dítěte stojí nade vším. A když tedy k tomu přistupujeme z tohoto pohledu, tak v případě adopcí nejprve musíme vzít úvahu členy nejbližší rodiny, ať už je kdekoliv. V zemi, kde se zrovna nachází dítě, anebo v jiné zemi. A taky jsem chtěl upozornit na to, co zaznělo během našeho slyšení. A to, že i to nejmenší dítě má právo být vyslyšeno. To tež platí i pro jeho biologické rodiče, pokud je to možné. Potom další věc, se týká toho, jak funguje Hákská umluva z roku 1993 o ochraně dětí a ve spolupráci při mezinárodních adopcích. Zdá se, že tato umluva funguje dosti efektivně. Je to umluva, která se týká adopci, adopce dětí které se nacházejí v jiné zemi než budoucí adoptivní rodiče. A odborníci, kteří se zabývají touto problematikou, ovšem upozorňují na to, že existují různé přístupy k této problematice, různé přístupy k provádění ustanovení této umluvy v praxi. A následně je potřeba se snažit o to, aby došlo k určitému vyrovnání těchto přístupů, anebo při nejmenším zmenšením těchto rozdílů. Zmenšení těchto rozdílů. Objevují se také problémy s vydáváním osvědčení o osvojení. A to přesto, že umluva předpokládá automatické uznávání takovýchto adopcí v zemích, které na tuto umluvu přistoupily. Ovšem zatím to zjevně nefunguje tak, jako má. Přestože správní postupy byly jasně popsány a přestože státy se rozhodly, že budou fungovat právě tak a ne jinak tedy že se budou řídit touto úmluvou. Potom je tam ještě další téma, které probírá tato zpráva a to přeshraniční spolupráce u adopcí. A to jak v oblasti spravedlnosti, tak eh, i mezi různými orgány členských států, které jsou pravomocné v různých etapách procesu adopce, aby se jaksi účastnili. Poslední otázka je přeshraniční uznávání vnitrostátních rozsudků o nebo rozhodnutí o adopci. To je zcela zásadní věc pro lidi, kteří se, se přesouvají z jedné země do druhé v EU. A to je také úvodem k příloze. A tím už se dostávám k té asi nejdůležitější otázce, kterou probírá tato zpráva. A to navrhují se právní řešení na evropské úrovni týkající se uznávání adopcí proběhlé v jednom členském státě a to na základě vnitrostátního práva daného členského státu. Čeho se netýká tento návrh? Navrhované nařízení, které je v příloze, nemění právní ustanovení členských států, co se týče práva na adopci a netýká se dalších otázek podléhajících rodinnému právu. To je velice důležité. Prostě neingerujeme tady v pravomoci, ve výlučné pravomoci členských států. Kromě toho tento návrh také nepožaduje po členských státech, aby uznávali existenci jakéhokoliv právního vztahu mezi adoptivními rodiči a adoptivním dítětem a vydávání osvědčení o adopci, pokud to neumožňuje vnitrostátní právo. To jsou tedy výjimky, které musí platit. Návrh této zprávy předpokládá automatické uznávání vnitrostátních rozhodnutí o adopci, což znamená, že nebude probíhat žádné další doplňkové řízení. A bude to možné za naplnění dvou podmínek. Za prvé, když členský stát, který vydává toto rozhodnutí, má pravomoc k vydání takového rozhodnutí. To je za prvé. A za druhé, když to uznání nebude v rozporu s vnitrostátním právem členského státu, kde to řízení probíhá. To jsou tedy dva nezbytné předpoklady. To jsou zcela standardní klauzule, které se týkají odmítnutí uznání soudního rozhodnutí v jiném členském státě než kdy bylo vydáno. A takováto ustanovení najdeme i ve dvou jiných nařízeních, konkrétně Brusel 1 a Řím 3. Toto nařízení má také vytvořit určité evropské osvědčení, které budou moci používat rodiče, když se přesouvají z jednoho členského státu do druhého. Podobá se to určitým dokladům, které v tuto chvíli už máme a o kterých jsme v minulosti hovořili. Má to v podstatě zjednodušit a ulehčit cestu přes hranice. A v tom nařízení se také odkazuje k dokladům, které jsou potřebné k tomuto uznání. Jedná se o žádost o neuznání a kromě toho také obsahuje odvolací prvky proti neuznání. Jinými slovy, máme tedy ošetřeny veškeré situace, které, veškeré situace, které můžou nastat. Návrh tohoto nařízení, který máte v příloze, je provázen také analýzou týmu pro hodnocení evropské přidané hodnoty. Za chvíli budeme mít možnost se seznámit s jejich stanoviskem. Takže abych to zhrnul. My všichni zde přítomní moc dobře víme, že ve všech členských státech existuje řada různých řízení v oblasti adopcí. A také víme, že lidé, který, kteří přijíždějí z jednoho státu do druhého, čelí řadě problémů s uznáváním těchto adopcí. Jedné země jsou kritizovány za to, že děti rodičům, biologickým rodinám odebírají příliš rychle, zatímco jiné země jsou kritizovány za to, že adoptivní řízení trvá léta. Takže zase tady máme obrovský časový rozdíl, co se týče délky řízení. My jsme z vlastní iniciativy odvedli tuto práci a myslím si, že ta povede zásadně k vyřešení těchto problémů. Chtěl jsem vás poprosit, aby termín na pozněvací návrhy byl do konce června, tedy do 30. pokud by to bylo možné. Děkuji. Děkuji. Nyní navrhuji, že vzhledem k tomu, že je 10 a v 10 většinou hlasujeme, tak eh, v krátkosti přejdeme k hlasování a potom se vrátíme zpátky k tomuto bodu. Tak, aby kolegové, kteří přišli pouze na hlasování, eh, zase mohli odejít. Máte všichni připraveny hlasovací kartičky? Možná to zvládneme i bez nich. Uvidíme. That's his plan. Okay, we have to wait. please give us several seconds the eh, Prosím o vteřinku, protože zpravodaj opustil místnost. Pan Kavada tady není, tak jenom chvilku počkáme, než se vrátí. Okay. Uh, article three. Dobře, článek 3, odstavec 1, bod E. A ten je nový, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Článek 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Článek 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30, 13 pro, proti? zdrželi se, zamítnuto 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 21, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 64a, kdo je pro? Proti? To si prosím překontrolujeme elektronicky. Uh, Mr. Zvěvka is in favor. Zvěvka je pro? 11. Uh, that means it has been rejected. Zamítnuto. Uh, Now we vote electronically, draft report as a whole. Nyní o celém eh, textu jako celku. Kdo je? Eh, hlasujeme tedy elektronicky. Přijato. Takže návrh legislativního usnesení opět elektronicky. Přijato. Návrh zprávy jako celek. Tady jde o registrované partnerství. Přijato. Návrh legislativního usnesení. Také přijato. Takže gratuluji zpravodaj. Zpravodaj děkuje za gratulace. That is the end of the vote. Tím končíme hlasování a budeme pokračovat bodem číslo 24. Uh, do we have Mrs. Ruth Kabeza in the room? Uh, je zde Růdka Veca v místnosti. So, uh, madam, uh, we have time now until until 10:30, but we have to also leave some place. Uh, ještě máme čas do 10.30, ale musíme také dát prostor na otázky. Takže prostě máme 18 minut na tohle všechno. A nyní máte slovo. Mr. Chairman, dear members, uh, Pane předsedo, vážení kolegové, dobré ráno. Děkuji za příležitost hovořit tady ještě tedy k tomu, k tomu přeshraničnímu aspektu eh, adopcí. Eh, tady vlastně jde o zprávu, která se týká eh, hodnocení přidané hodnoty. V těchto zprávách ty, to je připravováno DG EPRS a vlastně zde jde o podporu um, zpráv parlamentu tím, že se poskytne vyhodnocení, které, je, které vychází z vědeckých faktů. Eh, takže tato takzvaná EAVA, která se týká těch přeshraničních uznávání adopcí, eh, v podstatě představuje kvalitativní analýzu možných ehm, eh, postupů politiky ale jsou tam také kvantitativní odhady. Takže o co zde jde? Přeshraniční adopce jsou regulovány na úrovni eh, OSN eh, úmluvou z Hágu z roku 1993, kde jde o ochranu dětí. V článku 23 stanovuje automatické uznávání adopčních eh, příkazů. Ovšem e, obsah působnosti je omezený na situace, kdy adoptující rodiče a děti jsou um, občany dvou různých zemí, či mají um, trvalé bydliště ve dvou různých zemích. Ono, e, prostě tady je trošku taková právní mezera protože vlastně jde tedy o adopce podle eh, Hávské úmluvy a potom vnitrostátní adopce, ale mezi nimi dvěma pořád ještě eh, existují, mm, existuje jakási mezera. A sice není to automaticky uznáváno v nějaké jiné členské zemi. Na úrovni EU to má negativní dopad, zejména na rodiny, které mají právo na volný pohyb v rámci EU, protože zde není žádná záruka ani pro děti, ani pro rodiče, adoptující rodiče, že, stát, eh, že stav adopce a právní jeho dopady budou uznány, pokud se rodina rozhodne přestěhovat se do jiné členské země. A to se pojí s náklady. Tady vlastně vidíte, jaká je cena z toho, že není dostatek evropských pravidel o uznávání těchto adopčních rozhodnutí. Tohle je poměrně nízký odhad. Je to vlastně 1,65 milionů eur za rok. Naše zpráva tedy analyzovala náklady a výhody stávajících pravidel a doporučuje abychom na úrovni EU přijali právně závazný eh, nějaký dokument na, základu člán, na základě článku 81. To by vlastně umožnilo automatické uznávání do vnitrostátních adopcí, ke kterým dojde v jakémkoliv členském státě. Tady vlastně v té zprávě hovoříme o možnosti číslo 2, že tedy máme nějaké závazné nařízení, o vzájemném uznávání adopčních rozhodnutí. Tady vůbec nejde o zásah do vnitrostátního práva, které e, řídí adopce. To je stále tedy ponecháno na e, daných členských zemích. Jsou tady samozřejmě e, vnitrostátně stanovená kritéria, Eh, tady na evropské úrovni by šlo pouze o procesní pravidla pro uznávání těchto adopčních rozhodnutí. First of all, let me thank you very much for inviting. me. Já Eh, mnohokrát děkuji, že jste nás eh, pozvali na dnešní zasedání. Ten projekt byl obrovsky zajímavý a je tedy mi velmi velkým potěšením, že tady mohu hovořit o tomto tématu. Takže první otázka, kterou jsme si položili a o které dnes budu hovořit, je, proč potřebujeme legislativu. většina mm, právníků by vám možná řekla, že taková legislativa, o jaké se hovoří i v této zprávě, která byla zmíněna, už existuje, ale v tuto chvíli není žádná legislativa, která by zajišťovala automatické uznávání vnitrostátních adopcí v rámci EU. Pokud takové adopci dojde tedy v jedné členské zemi, není automaticky uznána v zemi jiné. Ačkoliv tedy všechny země, kterými jsme se zabývali v rámci analýzy, měly eh, nějaké postupy pro, eh, to, pro řešení těchto adopcí, eh, všechny ty postupy byly trošku jiné. A každý stát tedy měl své vlastní postupy a některé prostě byly mm, trošku srozumitelnější a některé méně. Takže v, může dojít k situaci, že děti, které jsou adoptovány podle e, toho uznávacího mechanismu, potom mají ne- znevýhodněnou pozici třeba v případě žádosti o občanství v dané zemi a podobně. Takže je tady, není tady úplně e, rovnoprávná situace pro všechny děti. Takže tady vlastně jde zejména o rodiny, které cestují, které eh, se přesunou z jedné členské země do jiné. Eh, zejména vlastně je to problematické tedy v souvislosti s občanstvím. Nebudu opakovat to, co říkala kolegyně o Hánské úmluvě. vlastně jenom tedy zopakuji, že eh, adopce mezi dvěma zeměmi je adopce, kde jsou eh, do toho zapojeny dvě země. Takže máme zemi původu, kde je dítě, eh, kde má dítě trvalé bydliště a potom je přijímající země, kde mají vlastně trvalé bydliště adoptující rodiče. Jenom ten přijímající stát si může zažádat o e, tento e, adopční příkaz. Ale vlastně v, tom, v té úmluvě z roku 93 je psáno, že ehm, stát, který nejlépe může vyhodnotit e, situaci dítěte a jeho vhodnost pro předání k adopci, je právě země, kde dítě má trvalé bydliště. my na základě těchto principů navrhujeme, že jurisdikce která, státu, který dělá ten adopční pří, příkaz, a mělo by se to omezit pouze na situaci, kdy tedy eh, dítě má trvalý pobyt v té dané zemi, a nebo nemá trvalý pobyt v žádné další členské zemi. Pokud eh, dítě i adoptující rodič eh, mají trvalé bydliště ve stejné členské zemi, tak tato členská země by měla mít Eh, jurisdikci pro tento adopční příkaz. Článek 24 umluvy eh, z roku 93 říká, že uznání adopce může být zakázáno v kontraktující zemi pouze pokud ta adopce je eh, proti její tedy veřejné politice toho, tohoto státu, zejména tedy máme-li na paměti zájmy dítěte. No, tohle je určitě formulace, kterou by měla využít legislativa EU v případě adopcí mezi jednotlivými zeměmi, kde by tedy právě mohlo dojít k zamítnutí uznání certifikovaného příkazu k adopci. V některých eh, členských zemích je ale vlastně širší marže pro zamítání těchto případů. A tohle bychom měli opravdu opatrně zvažovat. Eh, protože pokud máme tedy eh, uznání statutu nově vytvořené rodiny, tak samozřejmě jde o eh, blahopit nově adoptovaného dítěte, které by mělo být absolutní prioritou a ne veřejná politika země, která chce zamítnout tuto adopci. Co se týče evropských kompetencí, řekla bych, že ty návrhy spadají pod články 67 a 81 smlouvy o fungování EU. Povaha a rozsah legislativy se neliší od legislativy, která řeší občanskoprávní eh, adopční případy v zemích. Není žádná existující legislativa, která by eh, plnila eh, všechny cíle této nově navrhované legislativy a Není toho možné dosáhnout pouze tedy na úrovni jednoho členského státu, který by jednal o samotě. Co tedy navrhujeme? E, podle naší analýzy vlastně navrhujeme, že by bylo dobré mít nařízení. Jsme tedy přesvědčeni, že nezávazné e, vodítka nebo i směrnice by nebyla schopna dosáhnout tohoto cíle jednotného systému pro adopce. Naopak by to mohlo způsobit ještě větší um, chaos. Za druhé, myslíme si, že jakýkoliv systém pro uznávání těchto adopčních pří, příkazů musí vyjasnit situaci. E, a za třetí doporučujeme, že adoptivní rodiče by si mohli vyžádat také certifikát z, od centrálních eh, úřadů dané země, aby mohli prokázat autentičnost eh, takovéhoto adopčního příkazu. Za čtvrté doporučujeme, že ve chvíli, kdy adopce je certifikována, všechny členské státy musí tuto eh, adopci uznat tak jako kdyby to byla adopce, která proběhla podle zákonů eh, každé té jednotlivé země. Tady opět zase vycházíme z té úmluvy z roku 93 a také bychom měli mít ustanovení pro zamítnutí těchto, ehm, eh, těchto adopcí a to by bylo na základě článku 24 Hákské úmluvy. Co se týče přidané hodnoty, Návrhy v naší analýze by poskytly jistotu statusu daného dítěte. Eh, adoptující rodiče by věděli, že eh, stačí projít jedenkrát adopčním řízením a také bychom dosáhli rovnoprávnosti zacházení pro mobilní rodiny s adoptivními dětmi a práva adoptivních dětí by byla stejná jako dětí, která byla adoptována, které, které byly adoptovány podle vnitrostátních zákonů eh, uznávajícího členského státu. Samozřejmě by to také vedlo k finančním úsporám pro adoptující rodiny protože by nemoh, nemuseli procházet tím adopčním řízením ve všech zemích. Děkuji eh, za pozornost, doufám, že to bylo užitečné. Eh, Děkuji oběma máme za prezentace. A nyní paní Regner, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat za obě prezentace, které jsou velmi užitečné. Já nyní budu hovořit Eh, francouzsky, eh, protože přečtu eh, příspěvek ze strany naší kolegie. Paní Rozie, děkuji mnohokrát za návrh zprávy. Souhlasí s hlavními cíly. Je potřeba přijmout evropskou právní úpravu týkající se automatického uznávání národních rozhodnutí ve věcech adopcí přijatá v jiných členských státech. Evropská právní úprava je potřebná pro lepší ochranu dětí, ale také proto, abychom zajistili právní jistotu a ochranu práv rodičů. Navíc to posílí pocit evropského občanství tím, že to zjednoduší každodenní život evropských občanů. A nyní paní Rozie bych chtěla také zdůraznit, že souhlasí s řadou prvků, které jsou obsaženy ve zprávě, především tedy, že zájem dítěte je prvořadý, to zmínil pan Zvěvka několikrát, že tedy ústředním motivem kritérií veškerých rozhodnutí týkající se adopce musí být zájem dítěte a že členské státy musí zajistit ochranu práv dítěte, musí mu dát možnost vyjádřit svůj názor a tento názor musí být v závislosti na věku a vyzrálosti dítěte vzat na vědomí. Nicméně objevují se určité formulace, které by mohly být přeformulovány. Konkrétně se jedná o body B a C v příloze. A ještě jednou děkujeme za odvedenou práci a doufám, že to bude zohledněno, pane Zvěvku, i s novými zpravodaji. Pan Kavada, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych chtěl mnohokrát poděkovat panu Zvěvkovi za odvedenou práci. Budu také děkovat odborníkům, kteří se právě vyjádřili, protože zjevně se zhodují v tom, že potřebujeme jednotný evropský text, který by pojednal ochranu dětí při adopci, ale také ochranu rodičů při jejich pohybu v rámci EU. Jsem velice rád, že konečně končí období nejasnosti. A já vím, že se tady v roce 2005 řešily případy rumunských dětí a objevily se i další případy, kdy parlament na to měl různé názory a neměli jsme dobrý základ k tomu, abychom mohli přijmout právní úpravu. Možná to bude znít trochu krutě, ale před, deseti, před mnoha desetiletími jsme vyřešili a, problém a, volného pohybu zboží a služeb, ale u dětí to zjevně neplatí. Trvá nám prostě 50 let, než budeme chránit volný pohyb dětí a jejich adoptivních rodičů pro které z toho vyplývají navýšené náklady a často nepříjemné vyšetřování. Já si myslím, že je opravdu potřeba ukázat eh, Unii, která je ve velkých obtížích v humánním světle. Děkuji. Pan Raděv, prosím. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя господин Циевка. Колегове, děkuji panu Zvěvkovi za tuto komplexní zprávu. To téma je náročné. Týká se práv dětí a právě o toto by nám mělo jít, když eh, diskutujeme o tomto tématu. Já podporuji návrhy pana Zvěvky. A sice eh, biologické eh, rodinné adopce, také je dobré vyslechnout si názor dítěte k adopci ale také máme eh, miminka, novorozence nebo eh, třeba dvouleté i tříleté děti, které se nemohou eh, jasně vyjádřit, co by si přáli. A nemohou se tedy některak postavit proti odebrání rodičům. Takže určitě bychom měli mít dodatečná ustanovení pro ochranu jejich zájmů je potřeba také informovat rodiče o konkrétních postupech, které se týkají či pojí s adopcí. Také by mělo docházet ke školení ohledně spolupráce. Tady tohleto školení se týká nejenom soudců, ale i sociálních pracovníků, právníků a všech státních zaměstnanců, kteří se účastní těchto přeshraničních řízení. Tak, abychom zajistili, že mají potřebné znalosti a dovednosti na ochranu práv dítěte. E, všechny tyto orgány by měly spolupracovat, aby mezi nimi nebyly neschody a aby došlo k e, dobrému předání přes hranice. Přes hranice. Mně se líbí ta myšlenka evropského certifikátu a myslím si, že by dokonce tento certifikát měl být rovnou mnohojazyčný, aby náklady na legalizaci a překlady, překlady byly sníženy. Pan Buda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci na této zprávě a děkuji také odborníkům za prezentaci. S vaším dovolením bych měl pár připomínek k těmto přeshraničním adopcím. Nemůžeme zapomínat na to, že se jedná o děti, o malé děti. Takže naším hlavním zájmem musí být ochrana dítěte až do adopce, ale stejně tak důležité je, co se děje po adopci. Protože občas ty adopce nedopadají dobře Například řekněme, že dítě bylo adoptováno ve Velké Británii. Co se potom s ním stane, když ta adopce nedopadne dobře? Bude dále chráněno orgány eh, Spojeného království, anebo se má vrátit do Rumunska. Především ve chvíli, kdy třeba biologičtí, rodi, biologičtí rodiče by chtěli to dítě zpátky. Potom ještě vzniká bohužel další situace ve Spojeném království. Obrátila se na mě rumunská rodina, která byla zbavena rodičovských práv a jejich dítě bylo, a předlož, bylo nabídnuto k adopci homosexuálním rodičům, což je ve Spojeném království možné. A my jsme si kladli otázku, jestli například opravdu můžeme takto obejít rodinné hodnoty rodiny původu. Já vím, že to nemá co dočinění s právním systémem daného státu, ale přesto si myslím, že bychom tady měli být opatrní, abychom se takovým situacím vyhnuli. A v takovémto adopčním procesu bychom měli zachovat kulturní hodnoty země původu. Rodičů tedy. Samozřejmě chceme ochranu dětí, ale nesmíme zapomínat na to, že se evropské děti objevují ve jiných členských státech a ve třetích zemích a prostě nesmíme zapomínat na to, že se jedná o evropské děti. Měli jsme mm, problematické případy v Norsku třeba. Tady bychom prostě neměli říkat, že nemůžeme přijímat žádná opatření v Norsku, protože Norsko konec konců je přidruženým státem. Prostě nemůžeme dovolit nějakému státu, aby měl pouze práva a ne povinnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pan Lebreton, prosím stručně. Euh, Především chci poděkovat oběma odborníkům za vysvětlení této problematiky. Mezinárodní adopce jsou velmi delikátní problém. Neměli bychom podceňovat eh, různé konkrétní problémy. Tak umluva z roku 1993 je dobrá, ratifikovalo ji řada států, konec konců všechny členské státy Evropské unie, ale vypadl ale vznikal tady problém s uznáváním adopcí, který v tuto chvíli není dostatečně zajištěn. Já vím, že dnešní text se snaží tento zásadní problém napravit, to chápu, ale na druhou stranu buďme na pozoru, protože tady se hovoří o evropském osvědčení adopce. Já jsem nechtěl, abychom vytvářeli nějaký rigidní a omezující systém. V tuto chvíli se cítím trochu uklidněn, protože v návrhu v příloze máme článek 6.1, který umožní členskému státu odmítnout uznat adopci, pokud je proti veřejnému pořádku daného státu. Já myslím, že to je dobré ustanovení, které nám umožní vyřešit řadu problémů a přitom respektovat svrchovanost každého členského státu. Takže během rozpravy se pokusím o to, abychom maximálně svrchovanost všech členských států respektovali. Uh, Děkuji. Žádné jiné žádosti o slovo nemám, takže bych rád poděkoval za prezentaci oběma hostům a můžeme uzavřít tento bod a pokračovat bodem dalším, což je slyšení.